Uh, Vážení kolegové, myslím, že můžeme začít a hold ti, co přijdou později, přijdou později. Eh, chtěla bych eh, především přivítat eh, komisaře Joaquina Almunie, který nejdříve přednese úvodní poznámky, podělí se s námi o zkušenosti ze své současné práce, čili řeknete nám, jak jste na tom eh, v práci na pokynech pro regionální státní podporu. A pak budou následovat dotazy a odpovědi. Prosím, pane komisaři. A myslím, že přijde i káva časem. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Děkuji všem členům tohoto výboru REGI. Děkuji, že jste mě pozvali a dáváte mi možnost eh, vyměnit si s vámi názory před eh, posledními kroky, posledními diskusemi a výměnami názorů v práci na eh, nových pokynech pro regionální státní podporu. Já si velice vážím toho, jak mnoho členů tohoto výboru, eh, mnoho členů Evropského parlamentu se zapojilo během tohoto dlouhého procesu Iniciativa, kterou jste přijali zpracovat vlastní zprávu, byla velice užitečná. Pro nás v komisi to bylo velice užitečné v naší práci. Jak víte, eh, nové pokyny na období 2014 až 2020 jsou součástí širší strategie modernizace státní podpory. Komise Eh, to z mé iniciativy spustila v květnu loňského roku. A tato modernizace eh, kontroly státní podpory se snaží lépe přizpůsobit náš rámec pro kontrolu státní eh, podpory cílům naší strategie růstu, tedy strategie Evropa 2020. A současně tím chceme do pokynů vložit eh, takovéto to celkový rámec, podle kterých eh, veřejné orgány eh, pracují s veřejno, s veřejnými zdroji, a to zejména v době, kdy jsou fiskálně úsporné režimy a kdy je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost tomu, jak se používají veřejné peníze na podporu růstu a na podporu společných cílů, na kterých jsme se shodli abychom se zbavili této krize v co nejlepších podmínkách. Já jsem to již opakoval vícekrát. Tato modernizace naší strategie se snaží pomoci eh, členským státům a zejména eh, veřejným orgánům eh, pomoci jim dosáhnout více za méně. Jde tedy o to sledovat, jak se využívají peníze daňových poplatníků, zajistit, aby to šlo na ty nejlepší Eh, projekty na to, co by se nekonalo, kdyby tady nebyla tato státní podpora. Eh, jsou tady tedy tyto pokyny pro regionální eh, dimenzi a mm, Samozřejmě se zaměřujeme především na znevýhodněné regiony v Evropě. Chceme přinést skutečně přidanou hodnotu regionální zprávě, regionálním orgánům E, díky aktualizaci těchto pokynů. Také se snažíme e, zabránit takové honbě za dotacemi, a to právě v době, kdy e, dochází k rozpočtovým škrtům. Snažíme se také jasně ukázat, jak analyzujeme projekty, které podléhají těmto pokynům Eh, chceme soustředit práci komise a konkrétně práci eh, komise v oblasti hospodářské soutěže eh, na definování jasných principů pro státní podporu, tak aby tato státní podpora měla skutečný dopad na vnitřní trh a abychom umožnili členským státům použít určité režimy pro regionální podmoc kompatibilní s našimi pokyny a aby to bylo jednodušší a také flexibilnější pro eh, jednotlivé projekty, ať už na národní nebo regionální úrovni. V tomto smyslu bych vás chtěl upozornit, že je třeba se na tyto pokyny dívat eh, tak, že přitom máme eh, na paměti, že půjde o sedmileté uplatňování těchto eh, pokynů a že tady budou, eh, tak, bude také nařízení, eh, protože mnoho projektů, které odpovídají těmto pokynům, budou také zpracovány v rámci kdy to bude pokryto kompatibilitou s daným režimem a eh, dostanou podporu ve všech těchto regionech bez předběžné eh, notifikace do Bruselu. Chtěl bych tedy říci, jaké jsou hlavní změny, které eh, zavádíme do těchto pokynů. Máme na mysli, že když aktualizujeme tyto pokyny, když je měníme, Eh, tak eh, si eh, chceme uvědomit, že jeden ze čtyř Evropanů vlastně žije v těch znevýhodněných regionech. Dříve ta proporce byla jedna ku třem, kdy vlastně taková část Evropanů žila, v, byla to dříve třetina Evropanů, kteří žili v takových regionech, které pokrývaly tyto pokyny, dnes je to jedna čtvrtina. A i když bereme v úvahu eh, první dva roky krize, eh, bereme v úvahu také eh, odlišnosti mezi regiony, tak tedy konstatujeme, že počet obyvatel, kteří žijí v těchto regionech, se snížil. To všechno bereme v úvahu, bereme v úvahu i tržní aspekty při vypracování těchto nových pokynů. Současně si uvědomujeme, plně si uvědomujeme, že prožíváme opravdu hlubokou a složitou krizi. Obyvatelstvo, eh, které bylo pokryto eh, dřívějšími eh, pokyny, to bylo 45 celé populace EU a dnes si uvědomujeme, že na úrovni 27 členských států to bude 47,2%. U těch nejchudších regionů zůstane intenzita nezměněna, zatímco pro všechny ostatní regiony navrhujeme e, všeobecné snížení intenzity, vzhledem k tomu, že je třeba vyhnout se takovému závodění e, ve schánění dotací a že je třeba také brát v úvahu složitost veřejných financí když uvažujeme o regionech, které eh, tedy spadají pod tyto pokyny. Jeden z bodů, který byl diskutován velmi dlouze a budeme ho jistě i dnes dopoledne diskutovat s vámi, je více restriktivní přístup eh, k velkým podnikům v takzvaných eh, regionech C. Jak víte, jsou tady regiony A, to je pod 35 HDP na hlavu. My mm, diskutujeme s velkými podniky, s velkými projekty eh, stejným způsobem z hlediska té intenzity podobně jako to, co platí pro malé a střední podniky. No prostě je tady v těch projektech stejný přístup. V regionech C chceme zavést přísnější pravidla, protože se domníváme, že pobítková hodnota, tedy ta přidaná hodnota pobítky eh, pro investice z velkých podniků je nižší než ta přidaná hodnota, eh, kterou jsme analyzovali a zaznamenali když je podpora poskytnuta malému či střednímu podniku. Na jedné straně velké podniky a jejich investice samozřejmě mohou být způsobilé pro podporu, když plní pokyny eh, sektorového, sektorového aspektu, životního prostředí a další. Ve všech eh, těch eh, případech z hlediska množství státní podpory. Eh, ve všech těchto třech sektorech eh, nebo odvětvích, eh, tedy pracujeme a před koncem roku budeme pravděpodobně schopni schválit eh, pokyny pro rizikový kapitál a zavést určité inovace. Eh, pravděpodobně eh, budeme mít nové pokyny začátkem příštího roku také pro odvětví energetiky tedy bude to těsně před koncem volebního mandátu tohoto parlamentu. Investice z velkých podniků které nebudou zahrnuty do rozsahu inovace, výzkum, věda eh, či rizikový kapitál a příslušné pokyny k těmto oblastem, ehm, tedy v regionech C, v regionech, eh, kterým se pomáhá, to je nad 75 ehm, průměru HDP. Tady budeme mm, trošku mít flexibilitu v, naší, v našem původním uh, postoji a domníváme se, že můžeme říci, že podpora bude kompatibilní, bude možné podpořit takové investice za podmínky, že investice jsou na zelené louce, že je to opravdu nová investice. V takovém případě pobítkový účinek uh, Eh, bude jasně prokázán už z definice, protože to bude úplně nový závod, nová investice, nová továrna na zelené louce, kde dříve nic jiného neexistovalo. Eh, v případě již existujícího podniku eh, by to musely být investice do nového produktu do nové eh, výrobní linky, aby bylo možné prokázat eh, účinnost tohoto nového nástroje. Dále v pokynech, eh, podobně jako dříve v pokynech, v jiných pokynech podle nové generace v rámci modernizační strategie, budeme žádat přísnější, rigoróznější posouzení toho pobítkového účinku. Do těchto pokynů budeme Eh, zavádět přísnější pokyny eh, proti delokalizaci to eh, přísnější než dnes. Tedy zachováme to, co je dnes, ale přidáme k tomu ještě některé další ustanovení proti delokalizaci. Ehm, někdy investoři, kteří žádají pro regionální podporu v jednom regionu, prostě právě podobnou továrnu zavřeli někde jinde v jiném regionu, poté co tam dostali eh, často eh, právě státní podporu. I nadále samozřejmě bereme v úvahu specifické charakteristiky eh, nejvzdálenějších regionů či řídce osídlených regionů v EU a snažíme se do maximální možné míry regionální pokyny harmonizovat s principy Eh, našich politik eh, soudržnosti a eh, regionálních politik. Já už jsem to řekl i dříve, že v takovémto procesu účel pokynů pro regionální podporu nemůže být stoprocentně harmonizován s principy dalších politik EU, protože účel těchto podpor není stejný jako účel jiných cílů politiky soudržnosti či jiné. Takže ta určitá harmonizace je zapotřebí, usilujeme o ní, ale eh, je tady možnost i odklonit se trošku od principu mm, z našeho hlediska tedy takové určité odklonění od obecných principů je někdy přijatelné a přiměřené. Čili, paní předsedkyně, já myslím, že to jsou ty hlavní body které vám mohu předložit a e, děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. A nevím, kdo se hlásí jako o slovo jako první. Máme tady jistá pravidla. Já jsem zapomněla, takže nejdříve autor zprávy, potom koordinátoři, pokud potom koordinátoři také vyzvou další, tak budou moci hovořit další. Takže Oldřichu máš slovo. Paní, eh, paní předsedkyně, pardon, eh, I would like ask you who doesn't know Czech language, please take headphones. Ehm, rád bych také poděkoval poděkoval panu komisaři že přišel k nám na tuto velmi důležitou debatu a e, jsem rád že již v jeho úvodním projevu bylo naznačeno mnoho vstřícných kroků na které já budu částečně reagovat protože samozřejmě musím se držet toho co je realita a co máme v písemných podkladech. dovolte mi abych přednesl tři základní věci e, ke kterým mám připomínky. za v prvé řadě eh, nejsem tedy toho názoru že by se pravidla politiky soudržnosti a pravidla veřejné podpory dostatečně doplňovala. naopak mám dojem že napětí mezi oběma těmito politikami roste. začíná to například u toho jaké roky jsou z hlediska dat relevantní pro politiku soudržnosti a z jakých dat vychází výpočty pro regionální mapy Klasifikace regionů v politice soudržnosti bude probíhat z dat eh, pro léta 2007 a 2009, zatímco pravidla regionální veřejné podpory a regionální mapy se tvoří z dat pro roky 2008 a 2010, respektive z dat o nezaměstnanosti za roky 2009 a 2011. Z toho vznikají samozřejmě velké rozdíly já osobně tedy nezdílím eh, ten názor, že není nutné, aby se mapy přesně překrývaly s klasifikací regionů dle politiky soudržnosti, protože tak těžko můžeme hovořit o jednotném přístupu a zjednodušení pro, uživatele výhod, které mají eh, politiky EU přinést druhou významnou obavou je zacházení se subnárodními orgány veřejné správy v členských státech. je fakt že pravidla veřejné podpory se zejména po rozsudku evropského soudního dvora ve věci lipsko halle významně dotknou regionálních a místních samospráv a jejich života. samosprávy nemají s pravidly veřejné podpory příliš zkušeností a představa něco notifikovat je pro ně stresující a administrativně velmi zatěžující. proto si myslím že by komise měla vyslyšet přání evropského parlamentu a podporu prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů z notifikační povinnosti vyloučit. moje třetí zásadní námitka je že se všichni v evropské unii postupně shodujeme že by administrativy a složitostí v, procesech mělo ubývat a ne přibývat. Některé návrhy komise v nových pravidlech pro regionální veřejnou podporu tento cíl jakoby ignorovaly. Často se bavím s lidmi z byznysu. Každý, kdo se pokoušel žádat o nějakou formu veřejné podpory, mi potvrdí, že už teď jsou překážky pro veřejnou podporu dost náročné a mnozí si rozmyslí, zda do žádosti vůbec půjdou. Nové návrhy však činí celý proces ještě náročnější. Navíc se komise dle mého názoru chybně rozhodla vyloučit velké podniky v regionech typu C. Nerozumím tomu, proč to dělá v době, kdy potřebujeme ekonomiky nastartovat a nejím klást překážky. Nerozumím, proč se přitom komise hájí nezpochybnitelnými studiemi které se však při bližším ohledání ukazují jako buď vágní nebo zcela partikulární. jak je možné že jsme tady měli volnější pravidla v době kdy většina ekonomik rostla? ta se navíc připravovala v letech kdy se nám o krizi ani nezdálo nevím zda si to v této době krize a v této době můžeme tedy dovolit. ale jak říkám vaše vyjádření dnes tady ráno eh, předneslo několik změkčení která rozhodně jdou správným směrem. vážený pane komisaři nemo, nemohu zde procházet celou zprávu tak eh, jak o ní dnes budeme hlasovat. na závěr mi však dovolte znovu zopakovat že není možné aby na jedné straně měl parlament právo spolurozhodování o politice soudržnosti a měl tedy možnost legislativu významně spoluvytvářet kdežto u této agendy můžeme jen přihlížet a vyzývat komisi aby některé své návrhy stáhla případně se v této věci rozmyslela. osobně to považuji za demokratický deficit a věřím, že v brzké době bude v primárním právu napraven. A ještě jednou vítám eh, vaše úvodní připomínky a některá změkčení, které jste přednesl a pakliže to bude inkorporováno do, výsledné, do výsledného textu, tak to bude jenom ku prospěchu věci. Děkuji zatím za pozornost. Okay, Pane komisaři, děkuji vám srdečně, pane Vlasáku. Já se pokusím reagovat na veškeré vaše body, ale ne příliš dlouhým projevem. Já také musím dát ještě příležitost dalším řečníkům. Takže za prvé, vztah mezi regionálními pokyny a také e, politikou soudržnosti. Tady jste hovořil především o statistických údajích. Za účelem regionálních e, pro regionální pokyny musíme vycházet z nejnovějších informací, které nám poskytl Eurostat e, před několika měsíci a to se týká roku 2010. Map mapy pro regionální pokyny nikdy nebyly v souladu se strukturálními fondy. Eh, na začátku nástroje byly mapy uzavřeny, ale nebyly identické. Pokud se týče Lipsko-Hale a zacházení s infrastrukturou, jak se stavíme s veřejn, k veřejným penězům po eh, rozsudku eh, Lipsko. Ale to není snadná záležitost. My se tím zabýváme v mnoha případech, které v současné době eh, analyzujeme. A Lipsko Hale tento případ říká, že v mnoha případech infrastruktura má ekonomickou dimenzi, která musí být také analyzována z hlediska státní podpory podpory a my se tímto zabýváme ad hoc v tom duchu, že včera já jsem byl na Radě konkurenci a diskutovali jsme také o regionálních pokynech a také dvě eh, nařízení byla včera podpořena, to je procedurální nařízení a to je jedno nařízení rady. Vy se k tomu budete vyjadřovat, ale definitivní rozhodnutí dává rada a včera rada také toto podpořila. Takže abychom od jednotlivým odvětvím umožnili stavět se ke státní podpoře bez minulé notifikace e, komisi. To je bloková výjimka. Tím pádem může komise začlenit určité různé sektory do této výjimky. My doplňujeme na tento seznam další odvětví, které mohou dostat výjimky. A my budeme do konce tohoto roku diskutovat o těchto nových e, sektorech, které e, budou kterým bude umožněna výjimka, jak je do této výjimky zapracujeme. Určitá infrastruktura bude také do této obecné výjimky začleněna, například širokopásmové technologie. V jiných případech kdy bude tato bloková výjimka E, pro financování sektoru. Bude to například u vědy a výzkumu a také u energie a životního prostředí. Musíme se podívat na tom, jak se k infrastruktuře postavíme v průběhu jednání, která ještě nejsou dokončena. To bude ke konci roku nebo na začátku příštího roku. Například letiště známá diskuse Lipsko-Hale, to je letiště. My připravujeme nové pokyny pro eh, letecké společnosti a letiště. My se také infrastrukturou budeme zabývat na základě těchto revidovaných pokynů. Takže vy jste tady zmínil velký problematický komplex, ale my víme, že chceme pomáhat místním orgánům tak, aby měli jednoduchý život při financování infrastruktury, ale státní, regionální a místní eh, orgány nám také musí pomoci, abychom kontrolovali státní podporu. To znamená, že my v této věci musíme spolupracovat a já se domnívám, že tato co. Nová generace pokynů nám pomůže se vypořádat s rozhodnutím soudu Lipsko-Hale tam v těch oblastech, kde regionální infrastruktura získává státní podporu. Administrativní překážka, já s vámi plně souhlasím. Podíváte-li se na práci, která se vykonává na modernizaci rámce pro státní podporu, tak tady uvidíte celou řadu simplifikací a zjednodušení zjednodušení. Jediná věc, které já tady chci hovořit k vám zcela jasně. Jediná věc je ta, když komise analyzuje velké projekty, kde je velká část státní podpory, tak my musíme chránit společný trh, udržovat stejné podmínky, také nesmíme dopustit, aby veřejné zdroje eh, zkreslovaly eh, společný trh a musíme také chránit daňové podmí, poplatníky, tak aby využívání peněz daňových poplatníků bylo řízeno efektivně tak, aby státní podpora byla využívána pro cíle, eh, o kterých jsme rozhodli a aby byla využívána co nejúčinněji. My musíme brát také v potaz pobítkový efekt a vhodnost pomoci podpory, která je poskytována. Jestliže jsou jiné možnosti, eh, jak získat stejný eh, cíl a účel s menšími penězi, tak já toto budu podporovat. Vy jste hovořil také o velkých společnostech společnostech. Já o tom nebudu dlouho hovořit a potom také zapojení Evropského parlamentu do otázek státní podpory a konkurence. Já vím, že vy byste spíše dal přednost spolurozhodování a jestliže mi dovolíte říci svůj názor, ano, já bych podpořil spolurozhodování, mně se spolurozhodování líbí, ale nemohu změnit smlouvu sám. Děkuji vám. Manfred Weber. Pane předsedo, pane komisař. Děkuji že byste podpořili názory. To je silný eh, signál i tady vaše přítomnost v plénu i před několika týdny. Je to opravdu silný signál toho, že je eh, aktivita poslanců pro vás důležitá. To je složité rozhodování. Tady na jedné straně máme možnost regionům eh, umožnit investice, poskytnout eh, jim tento prostor a na druhé straně, na druhé straně chránit jednotný trh eh, a mm, zabránit příliš velkým podporám. Já bych chtěl říct několik bodů z EVP otázka regionální investice pro infrastrukturální otázky, protože tady se hovořilo o letišti Lipsko-Hale, bloková výjimka. I z našeho hlediska je to pozitivní cesta, protože regiony tam dostávají právní jistotu, dostávají možnost eh, investovat s právní jistotou, což je opravdu velice důležité, aby nemuseli splácet zpět. Takže podporujeme tuto cestu a také eh, k ta rozhodnutí, která byla učiněna včera v radě. V té velké kritické otázce pro velké podniky, podpory pro velké podniky, chápu, že by to mohlo mít nějaké vedlejší efekty a přesuny podniků, což by nepřineslo eh, nějakou velkou přidanou hodnotu pro evropské podniky, ale domníváme se, že omezení, eh, že nesmíme podporovat velké podniky, není správný přístup, protože když hovoříme o znevýhodněných regionech, tak jsou to regiony, které právě v těch průmyslových klastrech potřebují velké podniky a upřímně řečeno nechápu zcela, proč nový produkt může být podporován i kompletně celá třeba továrna, ale pokud už tu existují velké podniky v znevýhodněných eh, regionech a chtějí modernizovat své linky, aby byly konkurenceschopný, zda by takové, proč takové investice nemají být podporovány. My potřebujeme v těchto oblastech ty průmyslové klastry, protože na tom závisí mnoho malých podniků, které by bez tohoto průmyslového klastru neměly šance na přežití a proto se přimlouvám za to, abychom i u těch velkých podniků o tom přemýšleli. Děkuji za ty činy, které byly zatím provedeny a prosil bych o přeskumom. Také hovoříme o hranice 55 e, abychom tedy pokračovali v tom stávajícím e, přístupu. Ještě mám dvě otázky. A sice otázku celosvětové perspektivy právě u velkých podniků, protože momentálně na základě liberalizace celních předpisů eh, máme co dočiní s globální konkurencí. Jak hodnotíte ten vývoj a novou regulaci nebo ta nová pravidla, jakou odpověď na to dávají na to celosvětové měřítku? A druhá otázka je zapojení do regionální politiky i když v minulosti prostě ty mapy Eh, mezi tou kohezní a mm, politikou podpory nebyly stejné. Přesto je dovolená politika, zda je tedy dovoleno, aby eh, tyto eh, mapy se nekryly, protože na jedné straně tedy jsou to regiony, kde Evropa podporuje, ale zároveň tedy nemůžou, nemohou být zařazeny do politiky soudržnosti. Takže myslím, čím více, tím lépe. Pane komisaři, na závěr dovolte mi eh, hovořit eh, o tématu, jak jsem říkal v plénu, protože jsem regionální eh, poslanec na příhraniční oblasti mezi Českou republikou a v Německu. Znáte to téma? Chtěl bych eh, eh, právě potrhnout, že lidé v těch eh, příhraničních oblastech státu bývalé železné opoly právě nejvíce také tvoří to nové, nové utváření Evropy právě v těch zemích, kterých se to týká. A mohlo by se stát, že tedy tu máme regiony na hranici, kde na jedné straně se hodně podporuje, na druhé ne. A mohou to být rozdíly až 25%. Vím, že v těch pokynech je pamatováno na to, že národní úroveň Berlín, Varšava, Berlín a tak dále, že eh, tedy ty oblasti CEM mohou být privilegovány. Za to chci poděkovat a doufám také, že hlavní města využijí této možnosti podpory příhraničních regionů, ale občané na místě čekají, očekávají, že na evropské úrovni se bude zasazovat za spravedlivé rozdělování a občané na místě říká, že je to úkolem Evropské unie že by neměl být rozdíl více než 15% mezi eh, těmito podporami, protože eh, je to málo oblastí v tom celoevropském měřítku, ale jsou to obzvlášť regiony, které nesou to znovu sjednocení eh, Evropy a zvláště je pociťují. Takže já vás poprosím, aby eh, se o tom dále přemýšleli. Evropská rada se tím zabývala a eh, abyste se věnovali i této myšlence. Děkuji. Děkuji vám, pane Webere. My jsme o tom diskutovali eh, při různých příležitostech o všech těchto tématech eh, a eh, teď můžeme tu diskusi vést před celým výborem. Pokud je o velké podniky, já už jsem to řekl. Řekl jsem, co si myslím a řekl jsem, co si myslím, že by mělo být obsaženo v těch pokynech. My stále nasloucháme, dále analyzujeme argumenty které se předkládají. Eh, teď už je to více než rok, eh, co trvají tyto diskuse. A proběhlo velké množství setkání s různými partnery, s vládami členských států, s regionálními orgány, eh, i s místními orgány, se členy Evropského parlamenty, se členy řady národních parlamentů, ale také regionálních zastupitelstev a tak dále. Pravděpodobně to je text, Mm, za který já zodpovídám eh, za celou tu řadu let, co jsem komisařem, kde opravdu probíhá nejvíce nejrůznějších diskusí, ať už bilaterálních nebo multilaterálních, eh, tedy mám na mysli diskusí před schválením textu. Současná verze návrhu eh, těchto pokynů ta se zabývá otázkou investic velkých podniků v regionech adekvátním způsobem. Kdybych eh, vycházel ze zkušenosti komise při analýze projektu eh, eh, investic velkých podniků do regionu, kterým je pomáháno, když budu vycházet ze studií, které poskytly i různé jiné instituce a také eh, akademici, eh, pak eh, já bych zůstal u toho původního textu, kdybych vycházel z těch, těchto všech studií. Řekl bych, že velké podniky, které mají návrhy investic do takových regionů, prostě by měly být posuzovány jako kompatibilní s podporou. A teď se udělal určitý krok vpřed, eh, podle kterého se vychází z toho, že nové investice, to znamená podniky na zelené louce, eh, všechny takové investice do eh, nových výrobních linek, do nových produktů, takové typy budou zahrnuty do podpor. Eh, čili tady jdeme kousek dále než to, co jsem původně myslel, ale dále už myslím jít opravdu nemůžeme, protože všichni odpovídáme za to, jakým způsobem se používají eh, veřejné peníze, aby to bylo užitečné. Já jsem ale ještě možná trošku více zodpovědný než vy, zastupuji tady komisi a komise tady má eh, výslovnou, výlučnou pravomoc pro kontrolu státních podpor, čili myslím, že tady jdeme opravdu až na tu hranici, nelikou se za to. Otázka map. A to eh, teď reaguji na to, co jste řekl u těch přeshraničních eh, regionů. Jak velice dobře víte, víte to asi ještě lépe než já, jsou některé zóny, eh, které jsou zahrnuty do současné mapy a mohou být považovány za regiony, kterým je pomáháno v rámci kategorie C a e, podle některých kritérií by se neocitly tyto zóny do e, této kategorie, aby mohly mít nárok na pomoc z regionálního fondu. Ale v naší mapě pro pobídky jsou zahrnuty. To je takový případ, kdy mapy e, pro regionální pobídky podle těchto pokynů nemusí souhlasit eh, eh, s těmi mapami, eh, které se týkají třeba strukturálních fondů. Prostě jsou to odlišné mapy. Obecný návrh je stejný, pomáhat regionálnímu rozvoji, to je hlavní cíl. Ale jsou zde různé nástroje a podle těchto různých nástrojů může být i přístup k těm regionům různý. Evropská rada stanovila doporučení komisi Eh, podle, eh, připomínám, že máme výlučnou pravomoc eh, já prostě mm, nemohu spoléhat na podporu Evropského parlamentu nebo někoho jiného pro sepsání těchto pokynů. Jedinou pravomoc pro sepsání těchto pokynů má komise. Samozřejmě vy je můžete analyzovat, kritizovat a podobně, ale za vypracování těch textů odpovídá komise. Komise také hájí své výlučné pravomoci a tady máme výlučnou pravomoc. Já e, nicméně naslouchám tomu, co říká Evropská rada. Evropská rada říká, že komise musí najít takový způsob, aby členské státy našly řešení pro své národní mapy a aby řešili problém příhraničních regionů. E, vlastně tady se e, Evropská rada eh, zmiňuje o členských státech, nemůže tady zmiňovat eh, komisi. A eh, v Německu konkrétně, včetně federální vlády, já jsem byl nedávno v Bundestagu, včetně federální vlády se o tomto diskutuje. Tato mapa musí být doplněna příslušnými německými orgány. Já jsem zase z jiné země, ale naše země má taky téměř, fede, téměř spolkovou jakousi federální strukturu autonomních e, regionů, čili já velice dobře vím, jak se o tom diskutuje u nás, jak se o tom diskutuje v Německu. Je tady princip subsidiarity, tomu e, samozřejmě odpovídají e, všechny tyto normy. Každý e, prostě musí splnit ten úkol, který přísluší jeho e, úrovni. A tady je také otázka upřesnění příslušné mapy ehm, Kdybychom zavedli normu, obecnou normu, pak, pravda, bychom asi my dva mohli vyřešit problém, nezasahoval by do toho Berlín, my dva bychom vyřešili problém eh, příhraničních eh, regionů, ale vytvořili bychom jiné problémy. Vytvořili bychom problémy tam, kde problém federální vlády neexistuje v Německu s tím, jak, se, eh, jak narůstá eh, to procento obyvatel, 47,5%, tak tady je eh, samozřejmě ta kvota v Německu dostatečná. Máte tady prostor pro vyřešení problému a já jsem přesvědčen, že Německo ten problém vyřeší. Thank you, Lambert van... Děkuji a nyní Lambert van Isleroy. Tak nejdříve Konstance. Ano, já děkuji srdečně. Já nyní nebudu hovořit pouze jako koordinátorka, ale také hovořím za stínovou zpravodajku Marisu, která nemůže být dnes přítomna a požádala mě, abych za ní položila určité otázky. Nechci zopakovat to, o čem již hovořili kolegové. Já bych však se vrátila k tomu, co řekl pan komisař úvodem. Já jsem toho názoru,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 pravomoce má každý své, ano, to je pravda, ale cílové zaměření evropské politiky nás musí sjednocovat, neboť my jsme politiku soudržnosti nevynalezli eh, kvůli tomu, že chceme něco někde podporovat. Politika soudržnosti existuje proto, protože chceme udělat dostatečně konkurenceschopnou EU a její regiony. A já se domnívám, že je potom oprávněné postupovat tak, eh, že musíme dbát na to, aby mapy politiky soudržnosti a také mapy pro regionální podporu a pro státní podporu by měly být identické co do nejvyšší míry. A to, co vy říkáte, eh, že to tak nikdy nebylo, to známe z doby za železnou oponou. Tak se to tenkrát vždycky také říkalo. Já totiž pocházím z východního Německa, dívala jsem se na hranici z druhé strany a proto je správně řečeno, že slabší regiony musíme více podporovat, ale je také správné, že v dobře vyvinutých regionech v určitých výjimkách nebudeme podporovat jenom malé a střední podniky, ale i velké podniky. A já se domnívám, že je velice vhodné, i když to spadá pouze do vaší pravomoci, abyste výsledek eh, dlouhých, složitých jednání jste se na ně podíval a také jste viděl, jaké výjimky na podporu velkých eh, podniků my jsme jako zákonodárci schválili, protože jsou to dva legislativci, kteří eh, to schválili a komise není mimo. Komise je také účastna eh, trialogů. A právě proto si myslím, že je náš společný cíl, neboť politika soudržnosti také chce rozvíjet dále strategii 2020. A my děláme uděláme všechno pro to, abychom i v této oblasti byli v budoucnosti úspěšní. A proto si myslím, že byste mohl ukázat větší vstřícnost, abychom šli tím směrem, který podporujeme jak my, tak i Evropský parlament. My já se domnívám, že máme dobrý důvod vás požádat o to, abyste nemohl zásadnějším způsobem změnit své návrhy. A já jsem rozpravu na plenárce pochopila tak, jako že jste ochoten určité věci ještě zvážit a zapracovat je do otázky regionálních podpor výbor. A já se chci konkrétně zeptat, jak to vypadá? Došlo ke změně úpravy de minimi a my v obecném nařízení máme také částečnou dohodu o tom, že při delokalizaci podniků mimo EU také to je možné i po deseti letech, stáhnout tedy peníze i po deseti letech, jestli že eh, eh, určitá továrna bude úplně delokalizována, může toto také převzít do svých úprav. A potom mám ještě třetí krátkou otázku. Vy jste eh, řekl, že chcete podpořit novou výstavbu na zelené louce, protože pak je zajištěno, že to je nová věc. Jak to vypadá také s podporou větších podniků, které při restrukturalizaci opravdu opravdu jsou na tom špatně. A podle našeho názoru jsou to vždy velice drahé investice a právě proto bychom měli zájem, aby tyto podniky byly více podporovány eh, než když opravdu budují eh, na, no, vy chcete podporovat podniky stavěné na zelené louce, ale je třeba eh, podporovat podniky, které již stá, jsou existující. Eh, <clears throat> děkuji vám. Za prvé, jak už jsem řekl na začátku svého úvodního vystoupení, ano, já souhlasím, že je třeba, abychom směřovali všichni ke stejným cílům, včetně tedy Ehm, pokynů pro regionální pomoc i další pokyny, které aktualizujeme. Všechny se orientují na stejnou strategii, sice strategii modernizace ehm, a e, jde nám o to, abychom lépe přizpůsobili e, kontrolu e, veřejných podpor k těm obecným cílům, které si stanovujeme v těch společných strategiích pro celou EU. To znamená, že ty různé aspekty, kterými se zabývají tyto pokyny, se dívají eh, stejným způsobem na tyto věci, mají stejný přístup jako politika soudržnosti, která také eh, je aktualizována příslušnými nařízeními nebo příslušnými texty. Například. V přístupu k strukturálním fondům, zejména regionálnímu fondu a jejich přístupu k velkým podnikům. Do nedávné doby vize, kterou měla kterou měly texty, byly, bylo to přísnější a při eh, diskusi o novém nařízení o regionálním fondu eh, se blížíme tomu, co my jsme říkali od začátku. A sice, že chceme podporovat eh, investice v oblasti vědy, výzkumu, energií a životního prostředí. A v regionálním fondu se počítá s možností poskytnout podpory z fondu projektům, které se týkají právě eh, výzkumu, vývoje a dalších eh, projektů, které se týkají energií, životního prostředí a podobně. A my jsme od začátku říkali, že eh, jsme takto zaměřený, čili tady není vůbec žádný problém pro to, aby investice velkých podniků byly kompatibilní, byly považovány za kompatibilní Čili mm, můžeme říct, že v tomto případě vlastně eh, nástroje politiky soudržnosti se přiklánějí eh, k našim eh, nástrojům v rámci kontroly státní podpory. Shodli jsme se také na tom, jaký mít přístup k delokalizacím. Současné pokyny pro regionální podpory, které stále ještě teď platí, eh, má zásady, které se snaží zabránit tomu, eh, aby ti, kdo mm, provedli delokalizaci, aby měli podpory. A my tady vkládáme dva, dvě nová kritéria aby to bylo ještě přísnější než doposud, abychom zabránili tomu, že ti, kdo provádějí delokalizaci, aby dostávali veřejnou podporu. Přidáme jeden princip, kde je řečeno, že pokud podnik eh, uzavřel eh, určité podnikání v Evropě dva roky předtím, než žádá o podporu, eh, pak regionální podpora Eh, musí být notifikována komisi, abychom my o tom měli podrobnou informaci o tom konkrétním případu. A další eh, kritérium, jestliže ten příjemce podpory eh, provádí delokalizaci do regionu, který potřebuje pomoc, pak je tady určitá kauzální vazba mezi regionální podporou a touto delokalizací. A eh, eh, pak v takovém případě by eh, podpora nebyla schválena. Čili my se ubíráme stejným směrem. Dále pravidlo de minimis. Pravidlo de minimis stanovuje určité množství pod rámec Eh, které ne, to nepovažujeme za eh, státní podporu, eh, protože je to takové množství, které nemůže ovlivnit celé toto fungování. Čili je tady stanoveno pravidlo de minimis. Koncem tohoto roku nebo začátkem příštího roku se to stanoví, ale v každém případě my nyní máme názor, že nebudeme měnit to pravidlo de minimis a většina členských států tady má stejný názor jako my. Jak už bylo řečeno, eh, nejenom tady u těchto pokynů, ale u všech pokynů, nejenom u regionální pomoci, eh, hodně rozšiřujeme eh, tedy ty kategorie, ve kterých je notifikace. Je tady nové nařízení v jednotlivých kategoriích, aby se rozšířil roz rozsah eh, podpor, které nevyžadují předběžnou notifikaci eh, do Bruselu. Ale pravidlo de minimis podle mého názoru je velice choulostivé, velice citlivé, to nemůžeme měnit podle mého názoru. Většina členských států tady ostatně mají velké problémy najít peníze ve svých rozpočtech a pravidlo de minimis nás něčemu naučilo, když eh, během dvou let se tady aplikovalo pravidlo de minimis. Já vám jednou můžu říkat, kdo využíval eh, těch možností, které poskytlo zvýšení pravidla de minimis. Eh, to mm, to zvýšení úrovně de minimis Eh, nebylo využíváno těmi, kdo by to nejvíce potřebovali. To si jednou můžeme probrat společně. Spíše to šlo opačným směrem. A dále vaše další otázka. Já jsem poslouchala překlad vašeho vystoupení a eh, bylo to řečeno, jak by to mohlo být, jak, jak by to mohlo být s investicemi takzvaně na brown Eh, fields, ne na zelené louce, ale na, eh, tam, kde už existují nějaké eh, stavby. Takže ať už je to opravdu zelená louka v pravém slova smyslu, nebo je to nějaké opuštěné místo, kde dříve byl podnik, ale je to teď už prostě terén, který je, nebo pozemek, který je opuštěn, tak pak samozřejmě platí tady stejné pravidlo. Děkuji. Já mám ještě pět řečníků a vytvořím dvě kola a nyní Herman Winkler. A potom Jan. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji srdečně za uh, vaše témata, což dokumentuje, jak se tomu e, tématu věnujete a jak jste vstřícný tady, co říkají kolegové Weber a Krill, já vlastně nemám příliš eh, co dodat. Pro nás tedy v Sasku je to důležité téma, protože se pozornost eh, právě svádí eh, na ten rozdíl mezi kategoriemi AC, co se týká také Mecklenburska a Předpomořanska a hospodářského vývoje. Takže to je problém a bylo by důležité, aby tyto mapy byly pokud možno co nejvíce se kryly eh, pro přechodná řešení. Jsou to určitá pravidla pro přechodné období mezi těmi regiony způsobilými kategorie A a C protože to je tak, že při delokalizaci velkých podniků, to jsem chtěl říci, pro mě rozhodující otázka je, kdo bude definovat, co je nový produkt. Aktuální příklad, kterým se zabývala komise eh, v rámci nano a mikrotechnologií, když například v Drážďanech, eh, kde máme novou produkci, eh, průměru 400 mm eh, křemíkových desek, tak je to nová výroba, anebo je to rozšíření už eh, staré vý, zda je to způsobilé pro podporu eh, v stanovišti tedy v Evropě a bylo by dobré tuto investici do budoucnosti podpořit. Já se nedomnívám, že když tedy se nebudou podporovat velké podniky v kategorii C, na kterých závisí menší podniky, ale část částečně eh, by se to mohlo týkat i také eh, i podniků mimo Evropu a tím bychom oslabili Evropu. Takže já se také prosím o to, aby tato otázka se ještě jednou uvážila. Eh, Děkuji, pane komisaři. Všichni z nás se zabýváme pokyny a vztahem k politice soudržnosti a já se chci zeptat na jednu konkrétní věc. Vy jste zmínil, že to není totožné. A já se ptám, zdali ty dva prvky jsou komplementární, či by měly být komplementární, protože my tady máme prvky, které se přesahují. To jsou obecné aspekty, například já jsem zpravodaj pro ERDF e a v této politice se snažíme změnit text eh, s konkrétním úmyslem. A úmyslem je dát možnost investicím eh, například velkým podnikům. Ano, Máme tady ještě další prvek a to je spolupráce s malými a středními podniky a to je oblast a také metoda já mohu předpokládat, že vyjednávači a komise, která se účastní trialogu, jestliže něco navrhují, pak myslí pokyny či nemyslí pokyny, protože jsou to stále různí lidé. A, e, já se tedy ptám, zdali pokyny uh, vychází eh, z media sre a nebo je to opačně. Komise pro nás je totiž instituce, takže to jsou ty velké podniky. A za druhé energie. Úmysl je umožnit využít EDF pro investice do energetiky, transportu, tedy dopravy a potom skladování, eh, distribuce a tak dále. Jde o to, aby bylo možné využívat regionální politiku a regionální fond v té, tomto odvětví. A my eh, informujeme tedy lidi, eh, že to bude možné. Takže v nařízení to bude povolovat a pokyny to povolovat nebudou. Jaká je tady vzájemná komplementarita? letiště Eh, a my tady diskutujeme o letištích a bude to zapracováno také do pokynů eh, z hlediska životního prostředí, jestliže to budou investice do ochrany životního prostředí, takže toto jsou věci, které jsou důležité. Já jsem zpravodaj a mám, chci vědět, když něco vyjednám, bude to potom také se to promítat do pokynů, anebo budu překvapen, že až ukončíme jednání, tak možná, že to tam nebude, a nebo to bude dokonce v rozporu. A potom poslední důležitá otázka. Můžete nám to vysvětlit, ty pobítkové efekty, protože já vím, že to je také otázka zahájení či možnosti zahájení investic. Takže to bude také součástí pokynu. Prosím, pomožte nám pochopit, jaký je tady vezba mezi politikou soudržnosti a pokyny. Jsou komplementární, jsou zaměřeny na stejný cíl, protože komise také v rámci komise vyjednává mezi komisaři a je, jak to tedy bude vypadat. A potom tady máme také dálkové topení a kogenerace. To jsou všechny záležitosti týkající se infrastruktury. To je také důležitá součást fondu. A nyní další. Bom dia. Eh, nós já tivemos esta discussão uma vez em, em Estrasburgo. Um, ano, my jsme již vedli tuto diskusi eh, ve Štrasburku. Já jsem z Madeiry, z periferní oblasti. Váš návrh přináší jak pozitivní, tak i negativní věci. O negativních aspektech jsme hovořili, takže nebudu vás tím dále obtěžovat ale já tedy se zmíním o těch pozitivních aspektech. Návrh komise obsahuje dva systémy, které jsou eh, notifikovány pro periferní a málo osídlené oblasti a také některé z těchto oblastí budou vyločeny z povinného reportingu. Ale text po pokynů není jasný. Tady se jasně neříká o tom, které režimy budou osvobozeny to, proto si, se ptám, nebylo by bývalo lepší, kdybychom paralelně revidovali obecné nařízení na základě kategorií, na místo toho, že jsme udělali takovou obecnou perspektivu. A já mám ještě jednu připomínku a proto bych chtěl využít také vaší přítomnosti a chci se zmínit ještě o dalším aspektu státní podpory. A to jsou daně na Kanárských ostrovech. To je věc, o které se v současné době na Kanárských ostrovech diskutuje. Netýká se to pouze Kanárských ostrovů, ale také Madeiry a také obchodu mezi periferními oblastmi. Vy jste také zmínil ochranu společného trhu a proto vás žádám, abyste se této otázce věnoval, protože to je velká věc i pro další periferní oblasti, protože je tady faktor eh, porušení eh, kompetence a obchodu eh, mezi oběma regiony. A to není správné, protože na seznamu produktů, na které je uvalována tato daň, tak některé artikly plastiky vůbec nejsou ani vyráběny na Kanárských ostrovech takže e, není odůvodněná existence této daně. Pane komisaři, ano, děkuji vám. Pokusím se odpovědět na otázky všech tří poslanců. Za prvé, jak se díváme na transitní či přechodné regiony? my jsme definovali jako regiony C, nebo to řeknu jinak. My jsme předem definovali v pokynech eh, regiony C, aniž bychom vyčkali definici z národních map, takže jsou to všechny regiony, které mají čísla za léta 2008 až 10 které mají HDP nad 75 evropského průměru, ale v, minulém období 2007 až 2013 byly pod tímto Prahem. Zatím byly to A regiony. A A regiony, které budou nad Prahem v dalších sedmi letech, to jsou C regiony, Eh, které byly definovány na základě map. A eh, ve všech ostatních případech ostatní regiony, které nebudou A regiony a nebudou předem definovány jako C, které také chtějí být dotovány v budoucím období, pak by měli diskutovat o své záležitosti, když budou formulovány a malovány národní mapy. A když, pokud budou členské státy formulovat a stanovovat e, státní mapy, tak je třeba brát v potaz obyvatelstvo z A regionu plus předem definovaných C regionů a strop obyvatelstva alokovaný pro každý stát podle kritérií v pokynech a zbytek eh, eh, zbytkové procento musí být eh, distribuováno, rozděleno podle postupů, podle národních pokynů. Takže bude to obyvatelstvo v A a potom e, také obyvatelstvo v předem definovaných C. A rozdíl musí být vyplněn e, národním rozhodnutím stropem, který stanoví každý členský stát. Jak bude definován nový produkt? Zvláště vy jste hovořili o křemíku a chips čipsech, čipech a tak dále. Já jsem diskutoval s Nelly Cruz a také s dalšími kolegy z generálních ředitelství a dospěli jsme k dohodě přesně v tomto odvětví. My to chápeme stejným způsobem, co bude znamenat nový výrobek. Ale tyto přesné definice, co může být, co je nový produkt, a, tak aby mohla být dotována velká továrna v regionu C. To bude definováno námi případ od případu. V při, u velkých projektů budeme to budeme analyzovat a bude to také notifikováno. Já zatím nemohu předvídat nová pravidla, která se na to budou vztahovat. A ty přesahy. Jak jste řekl, my jsme kolegium komisařů a já mám velice dobré vztahy a, a, diskuse s kolegou Hánem. Naše kabinety spolupracují, naše generální ředitelství také spolupracují. Joho, Johannes Hán nebude překvapen novými pokyny, protože oni se účastní diskusí v rámci komise a sledují celý, veškeré postupy. Jestliže vy jako zpravodaj budete chtít pro nařízení o regionálním fondu budete chtít také ujištění, že dobře spolupracujeme na regionálních pokynech, tak můj kabinet a DG konkurence společně s generálním ředitelstvím pro regio jsou k vám plně, plně k dispozici. Ale co vám mohu říci já, takže žádná překvapení nebudou, to vám mohu říci rovnou. Ale vy také nebudete překvapen. Chcete se sejít s mým kabinetem dnes, odpoledne, zítra nebo o víkendu, kdykoliv se s nimi můžete sejít. Já eh, chci předložit schválení kolegiu v polovině června tak by měly být pokyny schváleny. A do této doby můžeme eh, zorganizovat různé schůzky. A já nechci, aby byste byl překvapen. A pobítkový efekt. My já vám to nyní mohu vysvětlit, co je podle mě pobítkový efekt. My máme naše také know-how, jak eh, analyzovat pobítkový efekt. O pobítkový efekt je, že analyzujeme, co se stane, když nebude e, poskytována státní podpora pro určitý projekt. Takže by ten projekt byl na stejném místě za stejných podmínek a ne, však nedostal by státní podporu a pak vlastně ten projekt se vůbec neuskuteční nebo bude potom v jiném regionu, jestliže nebude poskytnuta státní podpora a ta státní podpora také povede k tomu, že investor se rozhodne pro tento projekt v příslušném místě, pak se jedná o pobídkový efekt takže to je například stavba továrny na zelené louce. Takže jestliže investor zahájí projekt, ne. Decide at the commission level. My budeme rozhodovat o kompatibilitě státní podpory a tento investiční projekt také bude pak nahlášen a notifikován komisi a potom čerpání těchto peněz se nemůže odehrát, než my uděláme naše rozhodnutí. E, to je takzvaná e, doložka stand still. Pane Texeiro, pokud jde o velmi vzdálené regiony, o tom jsme diskutovali hodněkrát a já jsem řekl už od začátku, že pokyny pro regionální e, podpory a také otázka eh, těch kategorií. To jsou prostě dvě strany stejné mince. Jsou to podpory pro investice. V jednom případě eh, to musí být eh, předem notifikováno a v druhém případě nikoli. Vstoupí to v platnost ve stejném okamžiku. Nařízení se tedy diskutuje, ale nebude schváleno v červnu, ale asi až koncem roku. Eh, proč bude eh, schváleno nejdříve, eh, bude schválen nejdříve text o regionální podpoře? No, protože je třeba vypracovat ty mapy, proto je třeba toto schválit dříve než ostatní pokyny. A, ale vlastně jsou to dvě strany jedné mince a proto se to vlastně pak bude uplatňovat společně. Pokud je o Kanárské ostrovy, já jsem byl nedávno na Kanárských ostrovech a položili mě tuto otázku a já jsem jim řekl, tady ta otázka Kanárských ostrovů Eh, před eh, revizí zvláštního režimu pro eh, Kanárské ostrovy a současně také zkoumáme i zvláštní režim pro Madeiru a další velmi vzdálené regiony. Dříve, než tedy to všechno budeme moci udělat, potřebuji názor kolegy Šemety, tedy komisaře, který odpovídá za cla a daně. On mi musí říci, zda změna e, situace na kanádských ostrovech s dovozem, zda to odpovídá právním předpisům eh, cel a daní. A pak, když to nebude kompatibilní s eh, evropskými předpisy, já prostě to nemohu takovou podporu považovat za kompatibilní. Jestliže to bude eh, kompatibilní s předpisy, evropskými předpisy o clech a daních, eh, pak ano, pak můžeme toto zkoumat i z hlediska státní podpory. Děkuji. Děkuji vám. Máme ještě dvě otázky. Nejdříve Maria. Jenom velice stručně, pane komisaři mm, po těch velmi obsáhlých informacích, které jste nám už poskytl. Hovoříme tady o těchto pokynech a já Eh, nemohu pominout jednu věc, která mě upoutala. A sice týká se to návrhu komise pro eh, regiony C a hlediska podpory pro velké podniky. Eh, může tady být určitá překážka pro um, hraniční regiony, které normálně nepodléhají žádnému omezení. E, to je věc, kterou, e, se kterou se chci na vás obrátit. Já samozřejmě mám především tady na mysli Andaluzie. Děkuji a prosím e, Monika Helmajer. Madame Holmajer. Paní Holmajer, Monika. Já tady sedím na nesprávné židli, takže jsem nereagovala. Paní předsedkyně, pane místopředsedo, já jsem z regionu, o kterém se již hovořilo. Je to také příhraniční oblast a patří ke způsobilé oblasti. U nás 200 50 tisíc lidí přišlo o 40 tisíc pracovních míst a zaměstnanost nebyla obnovena. Ehm, od roku 2007 se způsobila propast snížila, dříve byla 25 až 30 a potom došlo ke zhroucení trhu a potom komise od roku 2007 se snažila tuto propast v oblasti způsobily snížit a proto nyní se nám podařilo zvýšit počet pracovních míst o 27 tisíc. To znamená, že jsme obnovili částečně zaměstnanost. Pane místo předsedo, vy jste řekl, že vy jako komise jste zodpovědný za komise a tím je komise zodpovědná za tuto propast ve způsobilosti. To znamená, že náš region se zase dostane do této propasti ve výši 25%. Nehovořím pouze za nás, ale také za jiné regiony, kterých se týká tato velká propast. To je nejenom v Německu, ale také v Rakousku. To jsou oblasti, které jsou způsobilé, ale nejsou to oblasti C a nyní jsme se probojovali nahoru a když vy jako komise máte odpovědnost, tak není spravedlivé říci, že toto má vyřešit vyřešit Německo rozdělením a distribucí oblastí, protože v Německu eh, vypukne diskuse, zdali silnější přízraniční oblast, která je v konkurenci se slabší průmyslovou oblastí, jak má potom Německo jednat. Potom tento problém vznikl v důsledku komise a vlastně komise eh, zapříčinila tento problém a proto by ho měla také části vyřešit. My to nepažudujeme v přehraničních oblastech, kde dříve tyto rozdíly nebyly. Ale jestliže máte rozdíl ve výši 25%, tak je eh, velice těžké tento rozdíl snižovat a, nech, a potom chcete nás nechat rozhodovat o této záležitosti jenom v rámci Německa a není Albert Des, on také se ujme slova, nemáte zajisté nic proti tomu. Äh, děkuji paní předsedkyně, děkuji pane komisaři, že jste přišel mezi nás. Já jsem z Bavorska, z oblasti, kde kde jsme byli odděleni od Česka uh, ostatním drátem a u nás je stejná situace, jak eh, popsala kolegyně Monika. Já jsem hovořila právě se starostou, k, který z, z 7 tisíc obyvatel, ztratil 2 tisíce obyvatel na té české hranici. Pokud je tu velký rozdíl v té způsobilosti, tak právě podél té hranice dojde k velkému odlivu lidí a proto, pane komisaři, jde o to, abychom si našli takový pás eh, podél té hranice, kde by prostě ten rozdíl ve spolupsolci nebylo eh, větší než 15%. Nejde mi o tu výši. A pokud by se nás v tomto podpořili, tak by to bylo v zájmu těch osob, kterých se to týká. Máme radost, že ostatní drát je pryč, a chtěli bychom, aby ten rozvoj se dále eh, dobře vyvíjel a tam nám můžete, pane komisaři, pomoci. aby nevznikl dojem, že to je vnitroněmecký problém, ale je to i rakouský problém. My jsme o tom hovořili i v Rakou, eh, ve Štrasburku já jsem z Dolního Rakouska a já tady právě chci podpořit tyto návrhy, že e, není přijatelný větší rozdíl ve způsobilosti než 15 Paní předsedkyně. Já myslím, že mohu odpovědět na všechny ty poslední otázky. E, vlastně jedinou odpovědí v tom smyslu, že Vy vidíte současný text eh, těch pokynů a znamená to, že region C, předem definovaný podle pokynů, to znamená eh, region C eh, podle národního rozhodnutí, Jediná, jediný rozdíl v intenzitě podpory oproti příhraničnímu eh, regionu kategorie eh, A, ten rozdíl je 15 eh, tak to vyplývá z, pokyn a, z pokynů a já jsem rád, že mohu říci, že v této věci s vámi souhlasím, nejen v této věci, ale konkrétně v této věci. Já tedy bych ještě chtěla říci, že to, co tady řekly kolegyně, paní Holmajer konkrétně, na to bych chtěl reagovat takto. Čí je to odpovědnost? Odpovědnost je na tom, kdo má tu pravomoc. Ten, kdo má pravomoc kontrolovat státní podpory a pravomoc má v tomto případě výlučně komise. Kdo má pravomoc definovat mapy každého členského státu? To je zase členský stát. To je pravomoc sdílený eh, členským státem na eh, centrální úrovni a regionální úrovni. A eh, to je v tomto rozložení pravomocí velice důležité. Já si mohu velice dobře představit, co asi byste řekli všichni, možná právě stejným jazykem byste to řekli, Kdybych sem přišel a řekl bych, že členské státy nemají vůbec žádnou pravomoc definovat národní mapy eh, pak eh, to bude definovat 100% komise. Dovedu si představit, co byste mě na to namítli. My máme eh, dostatečnou práci s tím, co je v naší pravomoci a tady používáme toto pravomoc. Členské státy zase mají svou odpovědnost za svou pravomoc a je to podle mého názoru velice rozumné rozdělení úkolů. Děkuji, pane komisaři, děkuji, že jste mezi nás přišel a byl nám k dispozici hodinu a půl. Já bych jen chtěla uzavřít tím, že uvedu dvě obecné otázky. Vy si samozřejmě uvědomujete, že peníze investované touto politikou eh, je do roku 2015 a my doufáme, že komise se podívá na tuto otázku a nebude vytvářet obecnou nejistotu, pokud jde o pravidla, podle kterých eh, eh, v současném období se bude Eh, disponovat těmito prostředky. A druhá otázka. Chápeme, že, tedy my doufám, že chápete, že my tyto eh, pokyny velice pozorně sledujeme z hlediska také odvětvových eh, pokynů. Jsou tady odlišnosti mezi regiony, jsou tady specifiky různých regionů. Zatímco mm, odvětvové pokyny mají prostě takovou horizontální platnost a velké podniky Eh, mm, asi mají různou situaci třeba v nějakém chudém regionu v Bulharsku či někde úplně jinde. Eh, proto myslíme si, že je třeba, aby to zůstalo v rámci těch regionálních eh, pokynů. Prosím, Eh, máte možná o odvětvové a regionální aspekty dva různé, eh, dvě různá ředitelství. Ne, ne, je to jenom jedno ředitelství, takže nebude tam nějaký eh, spor mezi těmi ředitelstvími. Chcete prosím ještě něco říci? Ano, jenom jednu věc. Já jsem si zaznamenal samozřejmě otázku odvětvový versus regionální a chci vás jenom ujistit, že eh, usilujeme o maximální koherentnost eh, našich pokynů a nezapomínáme na regionální dimenzi u těch eh, různých projektů státních podpor. A to i přesto, že některé projekty jsou analyzovány z naší strany a berou v úvahu Eh, problémy kompatibility z hlediska advětvových pokynů. To je logické. Například výzkum, vývoj, životní prostředí. Tady eh, určité projekty není možné posuzovat podle odlišných kritérií, jen proto, že jsou v jednom regionu a nikoli v jiném regionu. Ale koherentnost tady zcela platí. Pokud je o časové eh, termíny, jak už jsem řekl, v komisi chceme pokyny schválit v červnu. To zahájí proces mm, zpracování eh, národních map v druhé polovině tohoto roku, koncem tohoto roku nebo začátkem 2014 bude nařízení o eh, blokových výjimkách a mám v úmyslu do pokynů dát to, aby nové pokyny vstoupily v platnost v polovině roku 2013, abychom zajistili všechny analýzy, všechna vysvětlení, všechny diskuse o tom, co je v nových pokynech, abychom zabránili nedorozuměním a abychom doladili veškerou koordinaci mezi pokyny pro regionální pod, podporu a dalšími eh, pokyny, pokud je o strukturální fondy či fond soudržnosti. <laughs> Uh, uh, Na závěr bych chtěl pouze zmínit, jestli jsem to správně pochopil, tak budete, vyčkáte hlasování v polovině června o mé zprávě a něco z toho také převezmete do svých pokynů. Děkuji vám. Já si myslím, že nemusíte mít obavy, komise stále studuje a zabývá se vaší zprávou. Takže já nevím, tleská se pro pana komisaře? Ne, myslím si, že ne. Děkujeme vám velice, že jste přišel mezi nás. Manuta,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 Kolegyně, kolegové, ano, nyní budeme hlasovat, ale prosím ještě o dvě minutky vašeho času. Chci udělat krátké sdělení. Jak víte, tak nyní dokončujeme jednu věc a hodláme také v červenci hlasovat o obecném nařízení a doufám, že dokončíme celý proces eh, v průběhu října, tak aby občané se tohoto nařízení dočkali. Ta to politika by měla vstoupit v platnost od ledna, ale to záleží také na tom, jak dopadnou eh, jednání Evropského parlamentu s irským předsednictvím o rozpočtu a o víceletém finančním rámci. A také pravděpodobně víte, že se ve svých skupinách také diskutujete o víceletém finančním rámci a o rozpočtu, že tady existuje to riziko, že nemůžeme dokončit jednání, aniž bychom do rámce zapsali i čísla Pravděpodobně také víte, že není jasné, zdali jednání o víceletém rámci budou ukončena v červenci. Je tady riziko, že budou tato jednání eh, pokračovat i na podzim, anebo žádný rámec vůbec nebude. A my si musíme uvědomit, jaké dopady eh, tento scénář může mít pro nás a my již dva roky připravujeme jednání a již rok plně jednáme a my o tuto tvrdou práci můžeme přijít, jestliže jednání o rámci, finančním rámci selhají. Já na ničem netrvám, já nechci klást před nikoho podmínky, ale prosím, uvědomte si, že jestliže nebude rozhodnuto o víceletém rámci, tak to může mít dopad na naši politiku a na zahájení této politiky od 1. ledna. Takže je v našem zájmu, abychom toto také vysvětlovali ostatním kolegům, kteří si neuvědomí, co to znamená nemít rozpočet pro kohezní politiku. Kolegové nevědí, eh, co by se stalo, když tato politika nevstoupí v platnost od 1 1. ledna, ale lidé v regionech všichni čekají na naše rozhodnutí, tak aby se mohlo s investicemi v lednu začít. Již regiony provádějí přípravnou práci. Takže prosím, přemýšlejte o tom, že tato politika potřebuje mít zajištěné financování co nejdříve. A to e, tímto chci zahájit hlasování a prosím, zařízení. Nejdříve prověříme, zdali nám funguje hlasovací zařízení. Můžete prosím zahájit hlasování. Zasunout kartičky, prosím. Funguje to? Ano. Takže prosím, prověřte ještě kartičky. Někteří noví kolegové, takže budeme, uděla, uděláme takové plané hlasování, takže můžete zmáčknout jakýkoliv eh, knoflík, tlačítko, tak abychom opravdu si prověřili, že hlasovací zařízení a kartičky fungují. Takže první hlasování je o zprávě pana Oldřicha Vlasáka. Můžeme začít s hlasováním? Kompromis jedna kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis tři pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis čtyři je to oddělené hlasování, požádalo o to ALDE. První část kompromisu čtyři pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. A přejdeme k Ekon 1. Ne, o tom se nehlasuje. Takže kompromis 2. Kompromis 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní Ekon 8, druhá část. Ne. Opravuje se paní předsedkyně, takže hlasujeme o kompromis 8. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 je na dvě části. První část sedmičky pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9, tam je také hlasování po částech. První část pro, pro, proti schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo schváleno. Prověříme devítku druhou část. Končím hlasování. 20 1 ke 20 těsně schváleno. Takže někdo bude asi rád. A nyní padesátka, tam je také hlasování po částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část padá. A nyní Ekon 10 tak to také padá, tak kompromis pět. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis šest, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmdesát jedna. pro, proti, zdrželi se, schváleno. Potom přejdeme ke kompromisu 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A přejda, přicházíme k 97. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 98 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se schváleno. Stovka pro, proti, zdrželi se schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se schváleno. 103 Ano, bylo to všechno schváleno. A nyní 103 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11, eh, eh, opět po částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 107 padá. Kompromis 12. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 13. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 14. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis Druhá část Ekon 15 nebyla schválena, takže to je nyní schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní Takže pozměňovací návrh jedna schva, zamítnuto, druhá také zamítnuto, for čtyři pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pětka pro, proti, zamítnuto, takže prověříme pětku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování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 Pozňovací návrh 11. Takže to tady hlasujeme o 11. O jeden, desítka padá a jedenáctka o tom hlasujeme. Je. Takže ještě jednou budeme hlasovat o jedenáctce. Bylo to schváleno. Takže to bylo schváleno. Body pre ambule, pozňovací návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A káčka Imko, takže 18 a 19 společně pro, proti, zdrželi se, prověříme to, protože já jsem to úplně neviděla dobře. Eh, hlasování je zahájeno. Takže tady eh, hlasujeme o káčku. Je to zamítnuto. A nyní návrhy Eh, výboru pro zaměstnanost. Je to právní východisko 1, pro, proti, zdrželi se, takže právní východisko 1 prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Potom dvojka pro, proti, raději to také prověříme, nevypadá to vůbec jasně. Zahajuji hlasování. Takže je to opět zamítnuto a nyní bote preambule A. E, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bčko odpadá a nyní hlasujeme opět C. Takže hlasujeme o, o, a ty, a, o článku paragrafu 5, kde pro, proti. Prověříme pětku. Návrh 5 se prověřuje. Končím hlasování. E, takže jeden socialista je tu navíc. Takže končím hlasování. Je to zamítnuto všechno ostatní také odpadá. A nyní hlasujeme o jedenáctce. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale jestli chcete, tak to můžeme zkontrolovat. Takže zkontrolujeme návrh 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 eh, ku 21, takže to bylo zamítnuto. A nyní hlasujeme o 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A nyní konečné hlasování, finální hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Zahoji hlasování. Končím hlasování a zpráva byla schválena 33 pro, 6 proti, takže to máme vyřízené. A nyní rozpočet 2014, George jak je to stanovisko. It's okay, it's okay. Maybe you will be right. Eh, tak prosím, začneme hlasovat o tomto stanovisku stanovisko Stavrakakis. Začneme. Eh, pan Stavrakakis, stanovisko. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Takže eh, teď eh, 4 e, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7 e, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A konečné hlasování. Zahájujeme hlasování. Končíme hlasování. 41 plus jedno zdržení. Eh, blahopřeji, Georgiosi. A nyní hlasujeme o stanovisku Jean-Jacoba Bisepa. Eh, Evropská strategie pro dopravní technologie. Eh, takže kompromis 1. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Pětka, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se. Ověříme sedmičku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 ku 21. Schváleno. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, pro ověříme 16. Zahoji hlasování. Končím hlasování. 17 k 26 zamítnuto. 17 pro, pro, proti, zamítnuto myslím, ale ověříme 17. Ověřujeme. Končím hlasování. 20 23, zamítnuto. Neměla jsem to ověřovat. 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 22 pro, proti. Já myslím, že to musíme ověřit. Omlouvám se, ale musíme to ověřit. Možná se to zase zamítne. 19 k 24. Zamítnuto. 23. Ano, s elektronickým hlasováním máte smůlu. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní eh, pozměňovací návrh pana Vlasáka. Je někdo proti tomu ústnímu? Není nikdo, tak hlasujeme pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro. Ověřit, ověříme. Končím hlasování. 14 k 29, ano, to je jasně odmítnuto. 29 pro, proti, a věříme 29. Zahojí hlasování. Končím hlasování. Schváleno 28 ku 15. 30 pro, proti, zdrželi se schváleno a závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 hlasů pro, jeden se zdržel. Blahopřeji. A nyní prosím bod 18. Oldřich Vlasák, stanovisko k podpoře kulturních a tvůrčích odvětví. Eh, návrh 1 pro, proti zdrželi se schváleno 2 pro, proti zdrželi se schváleno 5 pro, proti Zdrželi se a zdr... No, ověříme pětku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 ku 20 je schváleno. 6 pro. Proti. Opět ověříme i šestku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Já jsem nehlasovala. Ale je to schváleno i bez mě. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno 13 pro, proti, zdrželi se schváleno 15 pro, proti, ověříme 15. Končím hlasování. 21 k 21, to znamená zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 17 pro, ověříme 17, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 28 proti, 14 pro. Dále kompromis 2, eh, schváleno. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 30. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 31. Pro, proti, zdrželi se uh, zamítnuto. 32. Pro, ověříme 32. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno 22 k 19. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A závěrečné hlasování zahajuji elektronické hlasování. Končím elektronické hlasování. 41 pro, jeden se zdržel, blahopřeji. A nyní stanovisko Martiny Anderson o strategii pro mládež. Ústní pozměňovací návrh k návrhu 1. Je někdo proti ústnímu návrhu? Ne. Tak budeme hlasovat eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 2. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis A. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 4. T také odpadá. Takže 8. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15, tady máme rozdělené hlasování, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, dvojka, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestnáctka máme také rozdělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22. Ověříme 22. Zahajuji. Končím. 21 k 21, tedy zamítnuto. 23 pro, proti. Myslím, že je to stejná eh, situace. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 ku 22 zamítnuto. 24 pro, proti, ověříme 24, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 23 k 19. Eh, další eh, schváleno. 26 pro? Ověříme 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 ke 22 zamítnuto. 27 pro. Proti zdrželi se schváleno. 28 pro. Proti zdrželi se schváleno. A závěrečné hlasování zahajuji elektronicky. Končím hlasování. 41 eh, pro, 1 se zdržel. Končíme s hlasováním. Vzhledem k tomu, že všichni jsou tady, můžeme začít okamžitě s dalším bodem. já jste připravena? Prosím, vážení kolegové, eh, opouštějte sál v tichosti. A ti, kdo zůstávají v sále, prosím, také se sklidněte. No. Uh, Já bych chtěla využít tohoto času proto, abych vás informovala o rozhodnutích eh, koordinátorů včera. My jsme přidělili eh, zprávy a stanoviska. Prosím, pak si nestěžujte, že vás neinformuji. Pokud je o legislativní zprávy ECR, má zprávu o nařízení navrhovaném komisí jako výsledek rozhodnutí Rady o ustanovení týkající se finančního řízení eh, v některých členských státech, které narážejí na velké problémy. Tak to je ECR. Mobilizace Fondu Solidarity pro Slovinsko, Chorvatsko a Rakousko. To jsme se rozhodli, že dáme pozitivní dopis. Předsedkyně. Meziparlamentní výbor. A tady jsme se dohodli, že zorganizujeme příští zasedání v tomto roce s národními parlamenty 27. a 8. listopadu. Ech, eh, řekli jsme si, že to je vhodné datum a dohodli jsme se, že navrhneme, ale ještě na tom pracujeme, na té, na té konečné verzi. Čili představa je taková, že Budeme diskutovat o velkých výzvách pro provádění další generace politiky soudržnosti. V dalších týdnech budeme mít výměnu názorů o konkrétním obsahu setkání s národními parlamenty. A také jsme se dohodli, že nepošleme dopis vyjednavačům MMF, MFF. Žádáme o další mm, prostředky pro region Majot. To je rozhodnutí eh, ko- koordinátorů. To vám předkládám ke schválení. A teď se dostáváme k bodu 20 na programu. Uh, Mojicia Kleva Kekouš, Opatření pro energetickou účinnost. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám všechno připraveno ve slovinštině, protože jsem se domnívala, že budu mít dispozici tlumočení. Takže se omlouvám za to, že moje angličtina nebude tak úplně perfektní. Já doufám, že příště dostanu tlumočení. My dnes zahajujeme diskusy o energetické účinnosti z hlediska politiky udržitelnosti. Výhody energetické účinnosti jsou již dlouho uznávány v rámci EU ale EU má v současné době velké potíže, aby splnila své cíle, které si stanovila pro rok 2020, což je součástí strategie 2020. Tyto politiky zaměřené na energetickou účinnost by se měly více prosazovat v různých politikách, jako například v politice soudržnosti. Protože Eh, energetická účinnost je velice důležitá pro eh, to, abychom se vypářádali s klimatickými změnami a také přináší výhody, konkrétní výhody pro podniky a také pro domácnosti. Také přispívá k růstu a proto je důležité eh, motivovat k přechodu na nízkouhejkovou ekonomiku je třeba, aby Evropská unie se skutečně snažila dosáhnout svých cílů, které si stanovila. A je nutné na to naměřit všechny síly. Na to, tímto se zabývá moje zpráva. Zvýšená energetická uh, Eh, účinnost eh, je důležitá v souvislosti především s izolováním budov a v této souvislosti hrávají místní orgány důležitou roli. Eh, především se ve své zprávě zaměřuji na domovní fond. Navrhuji konkrétní opatření v této oblasti Eh, pro eh, budoucí období 2014 až 2020. Já jsem již eh, zahájila analýzu, jak projekt také z části dotu, dotovat evropskými prostředky a vycházela jsem také z rozhodnutí účetního dvora. Já jsem chtěla touto zprávou reagovat na znepokojení účetního dvora. musíme Eh, především identifikovat takzvané inteligentní investice. Já se domnívám, že opravdu investice do energetické účinnosti jsou inteligentními investicemi a proto se domnívám, že jdeme správným směrem. Při zpracování své mé zprávy eh, nadále probíhá dialog o regionálních fondech a proto jsem nechtěla předjímat žádná rozhodnutí my v současné době jsme vlastně již o krok napřed a myslím si, že tuto eh, zprávu můžeme také aktualizovat pozňovacími návrhy a promítnout do něj, do této zprávy také výsledek trialogu. Já předložím určité pozňovací návrhy také v tomto duchu. Pokud se týče informací a vzdělávání, tak se domnívám, že toto je důležitá věc v oblasti energetické účinnosti, protože mnozí lidé to neberou vážně, ale když jsem hovořila se zástupci regionů a místních orgánů, tak jsem několikrát slyšela, že právě tyto orgány chtějí dostat lepší informace o nejlepší praxi, osvědčené praxi, o tom, jak se energetická účinnost provádí a především se chtějí také dozvědět eh, více o finančních nástrojích pro energetickou účinnost. Ehm, tyto finanční nástroje také definuji ve své zprávě. Máme před sebou ještě hodně práce a já se snažím naznačit komisi, aby schválila nové inovativní finanční nástroje před novým programovým obdobím. Čas nám utíká, ale nad tím, zatím komise žádné návrhy nepředložila. Jestliže chceme, aby regionální orgány využívaly nových finančních nástrojů, tak na to potřebují čas na přípravu. A my toto tvrdíme v tomto výboru už roka půl. Já si dobře uvědomuji, že ekonomická a finanční krize a úspory v rámci EU stěžují e, situaci pro členské státy při spolufinancování regionální politiky v oblasti energetické účinnosti. Proto je zásadní, abychom našli nové inovativní finanční nástroje pro projekty. Ještě se chci zmínit o budovách. E, energetická spotřeba v budovách je vysoká. Budovy spotřebují 40 veškeré vyrobené energie parlament v jednání s komisí a s radou také zabezpečil financování prostřednictvím kohezního fondu ARDF. E a nyní e, se musíme zaměřit na e, budovy, které jsou buď veřejné, anebo i soukromé. A já si myslím, že v této oblasti by měla být komise proaktivní, proaktivní a podporovat členské státy v jejich snahách a při sestavení cestovní mapy. A já se domnívám, že cestovní mapa by také měla obsahovat nové finanční nástroje, které budou zaměřeny na renovaci budov. Já jsem se snažila nastavit nastínit eh, konstruktivní opatření, která by mohla zlepšit situaci. Myslím si, že v této oblasti dobře pokročíme společně se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji a nyní stínový zpravodajové, nejdříve tady paní kolegyně. Eh, thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat paní Kleva Kekuš za její zprávu. Souhlasím s většinou jejich poznámek o důležitosti energetické účinnosti, také o nutnosti osvětově působit, šířit inovativní zdroje energií a řešení. Souhlasím s novým um, prohlášením, které by mělo v době krize také náležitě tuto věc zkoumat. Když jsem četla text zprávy, našla jsem tam celou řadu pozitivních bodů, e, takže to nechci e, tady rozebírat, jen se chci stručně vyjádřit k tomu, kde vidím určité slabiny. První a nejdůležitější je rovnováha ve vyjednávání o nařízení o politice soudržnosti. To ta křehká rovnováha by se neměla narušit. Dále. Ani mé poznámky by to neměly ohrozit nějakými eh, odvážnými prohlášeními o budoucnosti eh, energetické účinnosti či o výsledcích eh, jednání. Eh, je tady několik bodů, kde, myslím, je třeba to ještě na zasedání se stínovými zpravodají dále diskutovat, zejména odstavce 10 a 12. Je tady také otázka financování, jednání, flexibilita. To všechno lze vyřešit na našem samostatném jednání. Má hlavní obava se týká toho, že Eh, ta zpráva zní jako eh, zpráva ITRE, nikoli jako zpráva REGI. To neznamená, že to není že to není dobře, nebo že eh, nesouhlasím, to ne, jen tam postrádám tu regionální dimenzi charakteristickou pro mm, náš výbor. Podle mého názoru mnoho odstavců ve zprávě zejména o energetické účinnosti, jsou prostě mimo příslušnost našeho výboru. Můžeme to tam nechat, ale je pravděpodobné, že když to ponecháme tak, jak to je, pak eh, na plenárním zasedání může být určitý problém. Já bych opravdu navrhovala, aby každá frakce si to ověřila a prodiskutovala s kolegy z ITRE. Termín pro pozměňovací návrhy by mohl být možná ještě trošku odložen, aby nám to umožnilo mít na to čas. Když se rozhodneme, že pro nás to není problémem, tak prosím, ať to tak je, ale já osobně bych to tak viděla. Některé formulace by mohly být zavádějící, pokud jde o e, směrnici, schválenou směrnici o energetické účinnosti, ale to se budu snažit e, opravit. A v neposlední řadě, místo abychom se soustředili na to, jak eh, může eh, energetická účinnost eh, pomáhat občanům v regionech, to mně připadá nesprávné. To je otázka samozřejmě propagace energetické účinnosti je pozitivní, bez ohledu na to, eh, jaký máme přístup k energetickým, ke klimatickým změnám. Čili měli bychom se zaměřit na tuto věc, ale už ne zasahovat šířeji do otázky energetické účinnosti. A neměli bychom se pouštět do klimatických eh, aspektů. Myslím, že by to mělo být více soustředěno na eh, samotné téma zprávy. Až uděláme určité eh, drobné změny, myslím si, že to bude velmi dobré stanovisko. A jistě bude mít ehm, eh, podporu ve výboru. Děkuji. Eh, Karima, chcete mluvit za Elizabeth, která tady není? Ano. Ano, my jsme se museli vyměnit a já nyní budu hovořit za Karajmu, já jsem s ní spolupracovala na této zprávě, mám několik obecných poznámek. My se domníváme, že zpráva se ubírá správným směrem, také obsahuje tato zpráva hodně detailů, které jsou dobré a přesné. Opravdu je tady hodně dobrých argumentů. To je to, co se mi líbí. Je to obtížná oblast a to složité je spojit sociální a ekologický faktor. To je to, co se promítá do vaší kapitoly 1 a zde si zase myslím, že bychom jít, měli jít více do podrobností. To je ten regionální aspekt, jak vyřešíme problém finančních nástrojů, jak propojíme sociální a ekologickou dimenzi v této otázce, především v oblasti budov. To je to hlavní, co jsem chtěla říci my vypracujeme ještě některé návrhy, ale chci říci, že obecně je ten, tato zpráva dobrá. U finančních nástrojů tam bych také eh, Eh, monitorovala finanční nástroje, které byly zahájeny eh, v rámci eh, do období finanční krize. Vzpomínáte si, jsou to ty 4% a my bychom s tím také měli v budoucnosti pokračovat. Já vím, že tato 4% se osvědčila, ale současné nařízení by mělo být, mělo obsahovat ještě vyšší číslo než 4%. Článek 32 eh, hovoří o účetním dvoru a já si myslím, že tady také dospějeme k pozitivnímu výsledky. Vy tady hovoříte o tom, co se stalo, můžeme eventuálně také nastínit eh, závěry, ale to jsou jediné připomínky, které mám, jinak si myslím, že argumenty jsou pádné a eh, vidíme opravdu, že jste na zprávě hodně pracovala. Ještě někdo další? A tady kolega. Já jsem Jean Kelly. Ano, toto je aktuální záležitost. Já také totiž na podobné zprávě pracuji ve ITRE. Já jsem trošku zklamán tím, že členské státy v době recese nevyužívají této skvělé situace pro vytváření investic a pracovních míst a také vlastně, které mohou vést k úsporám. Takže si myslím, že tento regionální přístup je důležitý. Takže na této úrovni můžeme vytvořit povědomí o této seci a můžeme ukázat, že tyto věci jsou důležité. A také zpravodajka hovoří o pákovém efektu, jestliže budou vytvořena partnerství a budou udělány úspory. Musíme také splnit cíle 2020 nejenom v energetické, ale také v ekonomické účinnosti. To bychom možná měli více zdůrazňovat v současné fázi ekonomické krize. Tady můžeme vytvořit ekonomickou efektivitu jak pro individuální občany, tak i pro regiony a celé státy. Já si myslím, že tyto akce by měly být ergova, e- koordinovány po celé EU, protože občané by se do toho pustili, ale potřebují zde určitý leadership. A já si myslím, že když tato zpráva bude schválena, tak uděláme dobrou věc. A myslím si, že bychom se do této věci měli opravdu pustit, protože uh, tato záležitost je pozitivní ze všech stran. Jsou zde výhody, dočasné výhody, ale také především trvalé výhody pro všechny z nás. Děkuji. Děkuji, Borte. Předáváš nebo deleguješ své? Ne, já mám jednu poznámku k poslednímu bodu. Eh, který přinesla paní Kali, zejména ten opakující se revolvingový charakter eh, žádosti o peníze, eh, vy jste vysvětlila, co se dělo loni, tak tento nástroj EIB e nebo inovativní metody financování mohou přinést určité peníze a může to být mnohem větší eh, schopnost pákového efektu. Když eh, partneři navrhnou takovou investici, a je tady dohoda, že po určitých letech, když už platíte méně za energie, pak se ty peníze vlastně do fondu vrátí. Prostě to může být rozpočtově neutrální v celé řadě situací. My tady máme určité prostředky, máme tedy dost podstatné eh, regionální prostředky a pak také soudržnosti. a ty peníze je třeba použít. No možná, že tady můžeme ještě více prosadit tu pozitivní kartu, dosáhnout více. Regionální výbor je vynikající e, výbor pro e, takovéto aspekty, protože my vlastně umožníme partnerům, aby se spojili na regionální či místní úrovni. Možná bychom to mohli trošičku rozvinout v nějakém pozňovacím návrhu. E, je to už 27 a mohlo by to být větší. Děkuji, Lamberte Olbricht. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé, to možná není úplně nejlepší doba pro takovýto text, protože buď bude e, prezentován e, před konečným hlasováním o fondu soudržnosti a bude to vlastně podporovat něco, co může být přijato Možná by bylo lepší udělat to až po přijetí, protože eh, to má své důvody. To je otázka toho načasování, která je důležitá. Možná by to bylo lepší až po hlasování v červenci, aby eh, prostě tady byl ten základ pro další kroky. Za druhé, poznámka, kterou právě řekla Elizabeth. Myslím, že to musíme vysvětlit proč. Eh, proč nejsou velké výsledky? Protože to bylo opětovné programování, které přišlo příliš pozdě. Ne, že by regiony neměly zájem, ale bylo už pozdě. Reprogramování přišlo příliš pozdě. Eh, bylo tam reprogramování na 4%, ale velice často eh, prostě lidé mají pocit, že slíbili peníze a pak se to neudělalo. Čili ne, že změna byla pozitivní a reakce byla negativní. Ne, prostě eh, je to velice důležité. A třetí bod. Když se podíváme na regionální politiku, měli bychom eh, zmínit konferenci starostů. Ne jako krásnou myšlenku, ostatně to krásná myšlenka je, ale eh, že to vlastně je takové určité pokračování Eh, protože každé město, které se chce připojit, eh, si vypracuje strategický plán eh, pro energetickou účinnost a tak dále. A když nepřekraví plán, tak už nejsou součástí toho té dohody. Může tady být Eh, i určité urychlení celého procesu, protože často se stráví hodně peněz, vynaloží hodně peněz a stráví hodně času, eh, než se vypracuje ten plán a pak se z toho nic nerozvine. My, výbor Regi, bychom měli připravit určitou návaznost a říci členským státům, že když budou investovat do plánu, eh, tak budou mít zvláštní příznivé zacházení. <clears throat> Mm, při Eh, provádění eh, regionálního plánu eh, a dalších, tak tady může být opravdu praktický, velmi praktický dopad. Děkuji. Děkuji. A Joachim Celer. Nur ein kleiner Hinweis. Já chci jenom poukázat a, a nerad mluvím proti koordinátorům, ale pokud říká, že při energetických opatřeních účinnosti se peníze vrací. My jsme provedli takováto opatření v sektoru budov, abychom omezili eh, náklady, protože ceny energie rychle stoupají. Já jsem proto, abychom se věnovali tématu eh, energetické účinnosti. Obce, které ovšem musí úsporně zacházet se energiemi anebo učinit opatření energetické účinnosti, protože chtějí chránit zdroje a klima, které si stanovila Evropská unie. Často je to na ně příliš náročné, aby to zvládli z vlastních finančních prostředků. Takže i ta um, evropská politika podpory by tady měla pomáhat takže náklady, aby prostě nějak se nerozběhly do závratné výše. Ale tím, že se tím peníze šetří, že se potom později vrátí, eh, to tím nemůžeme teď argumentovat. Nyní bychom měli eh, investovat, abychom dosáhli úsporných opatření a evropská grantová politika by tady měla mm, obcím a komunám pomoci. Mohu něco připomenout? Já s tím nesouhlasím nelze vždy získat peníze zpět, ale je tady jistá možnost jestliže dáte podporu, tak ta je ztracená. A já chci v oblasti energetické účinnosti, aby se tam formuloval závazek, že je jasné, že ceny stoupají, ale můžete udělat takový závazek, že peníze, které nemusí nevydají, protože eh, budou účinnější, tak je vrátí. Takže to je to takový to příjmový model, podle mého názoru. Já musím také trochu odporovat. To jde mimo skutečnost. Měli bychom se bavit o tom, jak budou koncipovány směrnice o zadávání zakázek. Často je to v té praxi takové požadu, Evropská unie požaduje, aby ten, ta nejlevnější nabídka byla zvolena a ne tedy ta hospodářská z hospodárného hlediska nejperspektivnější. Máme například v Berlíně firmu, která dělá infrastrukturu pro budovy, výtahy a podobně a poskytuje nejlepší nabídku, co se týče právě té energetické účinnosti u výtahů, ale jsou v globální eh, konkurenci, jsou dosti drazí při pořizování investice u mnoha velkých investic, které se činí, tak prostě se neuplatní jejich výtahy, ale levnější nabídky které v konečném efektu zase při tom provozu jsou dražší, protože spotřebovávají více energie a nešetří tolik energie, kdo je kupuje. Méně tedy eh, velkých evropských investorů kupují to Číňané, protože oni myslí asi v dlouhodobější perspektivě, než umožňují naše vlastní eh, zadávací eh, mm, pravidla. Ano, vidíme to tady zcela jasně. Politické frakce by měly eh, opravdu vést této věci velice podstatnou diskusi. Někdo další se nelíbí, moj, nehrásí o slovo. Eh, Mojco. Eh, takže jak můžeme vlastně všechny tato jednání vést dál? Máme odložit hlasování nebo eh, chcete si to nějak ověřit tady? Prosím, reagujte na to. Ano, já se myslím, že vlastně všechno, co bude v tom vyjednávacím balíčku, tam bude zahrnuto nemá smysl mít zprávu, která není adaptována k tomu, co probíhá v realitě a co řekl Jan. Tady asi bude zapotřebí trochu pomoci od sekretariátu. Myslíte, že by to mělo být schváleno, odhlasováno v září? No, tak jestli je to možné. Bez mikrofonu, paní předsedkyně. No, v červenci je to asi opravdu nemožné, že? Kvůli eh, tomu všeobecnému nařízení. Paní předsedkyně bez mikrofonu. Ano, to byla moje představa s těmi pozňovacími návrhy, protože eh, teď je to takový obecní text a teď budou pozňovací návrhy, eh, které budeme dále probírat při jednání. Já bych chtěla navrhnout, abychom si stanovili 11. července jako termín pro pozněvací, promiňte, června, omlavuje se předsedkyně, abychom tady měli ještě týden na vytváření kompromisu a jak bylo navrženo, Máme teď ještě takovou jednu diskusi, nechci to nazvat konfliktem s ITRE. Musíme tedy uvidě- eh, si, se podívat, co se na to bude říkat, než to dáme na plenární jednání. Čili 11. června termín pro pozněvací návrhy a budeme mít čas i na určité přizpůsobení se výsledkům jednání. E, a možná nějaká konsultace s ITRE také bude zapotřebí. Chcete ještě k tomu něco dodat? Ano, já bych chtěla poděkovat všem, kdo hovořili. Myslím, že tady je opravdu velice dobrá diskuse o té účinnosti. Opravdu to není nudné, je to velice zajímavé. Takže děkujeme EPP. Eh, e ano, v EPP je třeba ještě trochu diskusí. Chci poděkovat všem, kdo hovořili. A já jsem od začátku věděla, že tady bude zapotřebí nechat určitý prostor pro pozměňovací návrhy. Všichni, prosím, můžete předložit své krásné návrhy a pozměňovat navržený text. Ano, já jsem měla některé další nápady i další návrhy a jsem přesvědčena, že na to můžeme dále pracovat. Jedna z prvních věcí, když jsem přišla eh, do parlamentu, byla diskuse o finančním nástroji a já tedy opravdu se maximálně snažím eh, to použít, kde všude je to možné. Je to velice důležitá úloha také v mé zprávě. Já tedy věřím, že finanční nástroj je ten Eh, nástroj, který může pomoci regionální politice také z hlediska energetické účinnosti. Těším se na další spolupráci a bude brzy setkání stínových zpravodajů a určitě budeme připraveni na hlasování v červenci. Děkuji. Děkuji a eh, pozněvací návrhy 11. června v poledne. Tím uzavřeme tento bod a máme ještě poslední bod na programu. Luis Paulo Alves, nezaměstnanost mladých, prosím. Obrigado, senhora presidente, caros colegas. Em elaboração deste parecer para o combate ao desemprego jovem, apesar do curto espaço de tempo que me foi concedido,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 On řekl, že by to byla to formuloval tak, že to je katastrofa pro Evropu a bylo také řečeno, že to je skandál, který nemá srovnání s ničím. My jsme počítali ptám také s pomocí stínových zpravodajů a dalších kolegů při zpracování této zprávy. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům a jsem vám k dispozici pro vaše další otázky. Much we, we now move to shadows. Eh, for EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé bych eh, chtěla poděkovat eh, eh, navrhovateli za práci na tomto tématu. Bez zesporu eh, ve stanovisku je málo prostoru pro to, aby se tam mohlo zařadit úplně všecko, co by tam mohl člověk uvést o takovém tématu, jako je nezaměstnanost mladých. V mnoha zemích, jako je právě moje země Španělsko, je to velmi velký problém. Chtěli bychom tam samozřejmě dát velmi mnoho věcí, ale jistě můžeme některé věci doplnit ještě v pozněvacích návrzích. V každém případě myslím, že je velice eh, zajímavé nebo dobré, že se tam uvádějí rozdíly mezi regiony a také kolik by stálo nic nedělat. Důležité je také zdůraznit eh, otázku kvalifikací, které by měly odpovídat potřebám podniku. To je věc, kterou musíme zdůraznit a velice často mladí lidé prostě nejsou připraveni na pracovní trh, i když mají velmi vysoké, vysoký stupeň vzdělání, neodpovídá to potřebám trhu. Je tedy důležité zdůraznit eh, to odbornou přípravu a vzdělávání podle toho, co Eh, vyžaduje pracovní trh. Dále potřeba eh, bojovat proti nezaměstnanosti mladých, to je opravdu velice důležité. Jsou země, kde nezaměstnanost mladých eh, by se těžko, těžko řešila bez pomoci EU a bez řešení problému by jen těžko bylo možné dostat se z krize. Jak víme, nezaměstnanost je velkým eh, trápením eh, v Evropě v dnešní době. Když nevyvineme velké úsilí, nebudeme moci věc vyřešit a nebudeme moci naplnit eh, výzvy strategie 2020. Hovoříme o strategii 2020, o kvalitní zaměstnání pro všechny, ale první věc, kterou musíme udělat, je samozřejmě dosáhnout toho, aby těto mladí Eh, se dostali ze stavu nezaměstnanosti a našli práci. Několik bodů, o kterých hovoří zpravodaj nebo navrhovatel, by se ještě mohli trošku rozvinout. Konkrétně je to mobilita. Je to moc důležité. A by se mohli mladí eh, tedy cestovat eh, ze země do země nebo dokonce i z regionu do regionu, aby mohli jít tam, kde se využije jejich vzdělání. Mobilita je pozitivní za podmínky, že e, to poskytne lepší práci, lepší situaci. Ovšem e, mobilita v, mé, v mém přesvědčení neznamená prostě jakýsi útěk, jak bohužel e, se to teď stává ve Španělsku, kde ti nejlépe vzdělaní mladí odjíždějí ze Španělska, velmi často jdou do Německa a je tady malá naděje, že se jednou vrátí. Aby existovala lepší soudržnost ekonomická, ale i územní, aby všechny eh, regiony mohly dát příležitost mladým lidem, kteří chtějí zůstat v regionu. Musíme tedy rozvíjet všechny evropské regiony, a zejména ty nejvíce e, postižené, abychom zabránili zhoršování situace. Evropské fondy jsou samozřejmě prostředkem, jak e, udržet e, pracovníky. A konečně chtěla bych také hovořit o malých a středních podnicích. Jak všichni víme, malé a střední podniky vytvářejí největší počet pracovních míst. Aby opravdu mohli nabírat mladé, je třeba um, usnadnit financování těchto podniků, dát jim lepší přístup uh, k financím. Tak to jsou z mého hlediska nejdůležitější body a já jsem přesvědčena, že budeme moci projednat řadu pozměvacích návrhů a uh, stanovisko dále doplnit. Děkuji. Karima Delis tady není. Chcete hovořit jejím jménem? Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit eh, jazykem pana Alvese. Promiňte, když použiju některá nesprávná slova, udělám nějaké chyby. Takže hovoříme o zaměstnání, o zaměstnáním trvalém, dočasném. Myslím, že je problém, že ze strany vlád tady není dostatečný závazek pomáhat mladým. Například to, co proběhlo ve Španělsku nebo i v některých dalších zemích. To, že vlastně se například zrušila některá stipendia, to eh, omezil se výzkum, to opravdu vedlo k úniku mozků. Eh, Tito nadaní mladí lidé odcházejí do zahraničí. V posledních eh, třech letech 200 tisíc lidí odjelo do jiných zemí EU, aby našli lépe placenou práci. Jsou to mladí, kteří se vzdělávali eh, na španělských univerzitách, galicijských univerzitách, portugalských univerzitách a eh, ty, eh, tyto lidé tedy chtějí pracovat ve velkých podnicích, ve výzkumných ústavech, ale bohužel odcházejí do zahraničí. V 60. a 70. letech odešlo velmi mnoho Eh, lidí eh, od nás pracovat do zahraničí. A teď se opakuje totež, že dochází k tak velkému úniku mozku. To je třeba zdůraznit v tomto textu. Nesmíme ovšem eh, mobilitu zaměňovat s emigrací nebo s únikem mozku. Mobilita je samozřejmě pozitivní mobilita, je e, obohacující, ale neměla by se tato mobilita přeměnit v trvalý odchod nadaných e, mladých lidí. Já jsem procestovala e, celou Evropu a znám situaci emigrantů Vím, jak je to těžké pro celou tu generaci, která nemá peníze, která nemá práci. My přece chceme něčemu takovému zabránit, eh, jinak mohu říct, že se to jistě objeví eh, v celém tomto eh, stanovisku. Ano, toto je mimořádně důležité téma je tragické, když vidíme tolik mladých lidí bez práce, především eh, vzhledem k tomu, že rodiče jim stále říkali, že když budeš chodit do školy, budeš dostatečně kvalifikovaný, pak budeš mít celý život práce. Takže je to opravdu tragická záležitost a já se domnívám, že bychom opravdu měli navrhnout eh, určitou iniciativu na Evro, úrovni Evropské unie. Existují mladí lidé, kteří eh, také jsou vykořišťováni eh, společnostmi, protože ti eh, společnosti si uvědomují, že eh, je přebytek mladých lidí a právě proto mladí lidé, když jsou zaměstnáváni, dostávají minimální mzdy a nebo také dostávají prekérní pracovní uh, smlouvy. To za prvé. A za druhé, pak tady existuje také nebezpečí, že ti, kteří chodí na jednotlivá intervia e, pořád dokola, tak se s nimi špatně zachází a na to si někteří také u mě stěžovali. Třeba e, tráví celé dlouhé hodiny na přípravě, e, potom jedou někam daleko, potom se zúčastní testy a potom ani jim nikdo nezavolá, že nebyli přijati, anebo jsou na ně příkří. Společnost by měla minimálně dát zpětnou vazbu mladým lidem, že jestliže nedostanou práci, tak jak se mohou zlepšit. To by bylo pro ně povzbudivé. Namísto toho, aby mě byli eh, eh, žili v desiluzi po, eh, velkých, po velkém úsilí ze své strany. A pak je tady také nebezpečí, že lidi to přestane bavit a opravdu to vzdají a nebo se připojí k extremistům, protože mají pocit, že společnost na ně není vlídná. Takže to je další nebezpečí Spravodaj eh, hovořil o vzdělávání. Toto všechno probíhá, ale máme 2 miliony volných pracovních míst v Evropě a na ně nemáme lidi s příslušnými eh, dovednostmi a schopnostmi. To znamená, že také teoretické vzdělávání se musí více propojit s praktickými potřebami. Je třeba také, aby eh, školství a vzdělávací systém měl zodpovědnost za to, eh, Eh, že tito mladí lidé získají zaměstnání, namísto toho, aby je tak říkajíc pustili do světa bez zájmu a bez další odpovědnosti. Takže to bychom také měli na evropské úrovni řešit. A potom také propojit vzdělávací instituce s trvale měnícím se podnikatelským světem a světem zaměstnanosti. To znamená, vzdělávací kurzy se také stále musí měnit a musí být napojeny na podnikatelské prostředí. Z našeho hlediska, z mého hlediska se domnívám, že především malé a střední podniky vám řeknou, že jsou ochromeny eh, byrokracií. Máme cíl 2020 snížit byrokracii o 25% a to se musí stát a to bude také rozdíl oproti dnešku a to bude také ve prospěch mladých lidí, lidí, tak aby mohli využít příležitostí, které se pro ně vytvoří my nedokážeme tento problém vyřešit přes noc. Některé věci, některý vývoj v Evropě je pozitivní a tento vývoj napomůže všem, například regulace bank a také to souvisí například s vývojem evropského patentu. Toto pomůže všem a především mladým lidem z dlouhodobého hlediska. Z krátkého hlediska musí země také využít daňové prostředky pro mladé lidi tam, kde mladí lidé se dostanou do pracovního procesu, tak nesmí být vykořišťován. Děkuji vám, děkuji vám. Ještě nechce hovořit nikdo další, takže nevím, zdali Luis chce na závěr ještě něco dodat. Děkuji. Tedy zaprvé bych chtěl poděkovat všem těm, kdo vystoupili. Miranda, kolega Van Dam a další předložili velmi důležité aspekty. Ten rozdíl mezi mobilitou a emigrací my samozřejmě nechceme připravovat mladé na emigraci, chceme ale eh, připravit mladé na to, aby eh, dynamickým způsobem mohli oživit eh, ekonomiku svého regionu, aby našli řešení své pracovní situace, ale současně, aby měli i možnost, když nenachází práci ve svém regionu, hledat tuto práci v dalších evropských regionech. Jsou tady eh, některé oblasti, kde eh, mizí hospodářská činnost, eh, omezuje se a mizí. A tady je třeba najít určitá řešení. Potřebujeme především pracovat hned, nenechat věci, řešení věcí až na zítra. Potřebujeme mít adekvátní reakci na tuto těžkou situaci. Děkuji. Eh, panu Kelimu také za jeho poznámky. Mladí lidé s dobrým vzděláním eh, nacházejí pouze pracovní místa s velmi nízkým platem, dokonce s nuzáckým platem, eh, a to po mnoha letech studií a to pracovní místa, která vůbec neodpovídají jejich vzdělání. Tady je také třeba Eh, se nad tímto zamýšlet. Já jsem připraven spolupracovat se stínovými zpravodaji i s dalšími kolegy, kteří by chtěli ještě přispět do tohoto textu. Všechny příspěvky jsou velmi důležité pro řešení tak závažného problému. Děkuji. Děkuji vám a zbývá ještě rozhodnout o termínu pro pozněvací návrhy 3. června 18 hodin, protože v červnu o tom musíme hlasovat. Tím můžeme uzevřít tento bod na programu a zbývá různé, do různého nemáme nic. A ještě vás informuji, že příští schůze bude 19. a 20. června. Děkuji vám. Končíme zasedání. I was talking with, uh, with this, uh,